zahájil naše odpolední jednání. Pokud je o zápis ze včerejšího jednání, ten už je k dispozici. Má k tomu někdo jakékoliv připomínky, pokud je o naše včerejší zasedání. Vidím, že žádné připomínky nejsou. Proto považujeme tento zápis za schválený. Náš dnešní odpolední program začíná dobou vyhrazenou pro otázky předsedovi Evropské komise. Jistě znáte pravidla této rozpravy. Pro těch prvních 30 minut